spisu Podle článku 69c odstavce 2 členové nebo politické skupiny, které dosáhnou um, Prahu um, určitého počtu, nezbytného počtu, mohou požádat písemným způsobem o jednání pokud eh, nedorazí eh, tedy eh, žádná žádost před hlasováním, tak příslušné výbory mohou toto jednání zahájit. Ještě bych chtěl oznámit, že podle článku 46 odstavce 2 jednacího řádu nebyly přijat, jsme přijali jakožto způsobilé dvě žádosti o unijní akt, v první řadě návrh týkající se rozdílu v prohlášených složeních určitých produktů ve střední a východní Evropě a západních trhů, kterou předložila Dubravka Šujica, dalších devět členů a druhý se týká screeningu eh, zahraničních investic v strategických sektorech, přednesl Daniel